Dobré ráno, dámy a pánové. Já si myslím, že už je na čase, abychom zahájili dnešní práci. Čeká nás nový bod na pořadu jednání. Studie EPRS o zprávě o provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí. Čeká nás společná rozprava a nejprve dám na úvod slovo paní Jekaterině Karamfilové, která zastupuje oddělení hodnocení ex post, pak, pros, pak ještě dám slovo zpravodajce paní Sarbo. Takže nejprve paní Karamfilová, prosím, máte slovo, abyste prezentovala svou studii. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci, že toto je čtvrtá zpráva, která um, podporuje zprávy Envy Committee. Takže vážení, vážení poslanci, vážení poslankyně, já bych nejprve chtěla vys, eh, představit tento program, také ty hlavní nástroje, potom také pohovořím o hlavních zjištěních a nakonec ještě eh, vás seznamím se zdroji, které jsme používali pro svou práci. Takže nejprve dovolte mi, abych představila sedmý program. Jsou tam cíle člen Evropské unie i jednotlivých členských států v oblasti environmentální, je to až do roku 2020 a ještě eh, to zachází dále, jsou to dlouhodobé cíle. Tři hlavní cíle reflektují priority, které se týkají ochrany přírody a přírodního kapitálu, za druhé účinné využívání zdrojů a nízkouhlíkové hospodářství, to je cíl 2, a cíl 3, to jsou rizika ovlivňující zdraví a také dobré životních eh, podmínek eh, zvířat nebo dobré životní podmínky. Takže teď budu hovořit o těch jednotlivých eh, třech cílech, protože se z nich eh, stávají hlavní priority EU. A mm, je to tedy všechno důležité pro tuto oblast životního prostředí. Aby byly tyto cíle splněny, tak je nutné zlepšit provádění také cíle 4, to znamená zlepšit znalostní eh, základnu a faktickou základnu, to je cíle 5. Um, ehm, také je tam cíl 6, zajistit investice pro politiku a cíl 7, zlepšit začlenění problematiky životního prostředí a soudržnost politik. Takže bohužel zde nevidíte možná jednu část té prezentace, teď už by to mělo fungovat. Takže těchto sedm cílů je ještě doplněno dvěma dalšími cíly, kterým je cíl 8 a 9, to jsou specifické cíle, které reagují na mm, změny nebo na výzvy, které souvisí s klimatem a s udržitelností měst. Tyto cíle nejsou pouze nějakými přáními, tento program je právně závazný a jak členské státy, tak celá Evropská unie musí přistoupit k, k přiměřeným akcím, aby všech těchto, všechny tyto cíle splnila. A program eh, potom eh, mm, vypisuje jednotlivé akce. V této prezentaci se budu vyhažovat k jednotlivým věcem, tedy bohužel na to není tolik času, takže budu hovořit o celkových, eh, celkovém splnění těchto cílů. Takže jaké jsou zde hlavní, eh, jaká jsou hlavní zjištění naší studie? Co se týče 1, 2, 3 a 8, 9 cílů, tak eh, ty jsme porovnávali se standardními se standardními kritérii, to znamená relevance, koherence, účinnost nebo efektivnost, účinnost a také přidaná hodnota z eh, úrovně Evropské unie. K tomu jsme ještě přidali šesté um, kritérium, což je znalostní základ, na což je velice důležité, zejména když hovoříme o této oblasti životního prostředí a změny klimatu. Takže teď se podívejme na celkový eh, obrázek provádění. Co jsme zjistili? Za prvé, tři hlavní cíle a ty dva horizontální cíle <clears throat> jsou stále relevantní pro stávající potřeby. Za druhé, Zjistili jsme, že existují určité nedostatky v znalostech, v těch hlavních cílech i v těch horizontálních cílech. A tam, kde už ty znalosti jsou, tak nejsou dostatečně využívány při vytváření politik. Za třetí, zjistili jsme, že koherence jednotlivých politických koncepcí je problematická, zejména co se týče cílu 1, 2, 3. Společná zemědělská politika je takovým nejprominentnějším příkladem politické koncepce, která je v konfliktu s cíly environmentální politiky a politiky klimatu. Za čtvrté, ten pokrok je nerovnoměrný v jednotlivých eh, cílech a eh, je to vlastně i to plnění cílů je nerovnoměrné. Hmm, ty nejproblematičtější oblasti v provádění je biodiverzita v rámci jedničky, v rámci dvojka je to hospodaření s odpady a v rámci cíle 3 je to čistota ovzduší a snižování hlučnosti. Výhled na rok 2002, 2020. Není to tedy příliš slibné. Jednička není příliš slibná, to se zřejmě nepodaří mm, Splně Dvojka je tedy nejistá a u, třetí, u trojky je dost těžké to posoudit, nebo chybí příslušné údaje. Páté zjištění, um, že eh, tyto politiky, tyto politické koncepce jsou ze své podstaty nákladné a nestačí je financovat z úrovně Evropské unie. A co, pak jsou zde také ještě problémy i s vynakládáním Um, prostředků, které jsou dostupné. To je, to je program na straně, pardon, problémy na straně programu. No a kromě těchto věcí jste ještě um, to, že tento program by měl přinášet přidanou hodnotu k úsilí vnitrostátních uh, programů a ten sedmý program by mohl být modelem pro osmý program. Nicméně ten další program by měl být zjednodušený, měl být, být lépe komunikován na vnitrostátní úrovni a měl by být také pozorněji monitorován. Ve studii najdete mnoho podrobností o jednotlivých cílech a zjistíte také, zda ten celkový rámec v některém případě pomáhá plnění cílu a v některém případě to blokuje. Dám vám příklad, což vám usnadní pak eh, to, až budete číst tu studii. Dejme tomu, že vás zajímá Eh, cíl 1, přírodní kapitál, takže tam uvidíte podrobnosti o provádění, o, míře provádění. Také tam uvidíte věci, které se týkají znalostní a faktické základny, pak tam zjistíte mm, zjištění, jak je to s koherencí a tak dále. A tak je to stejné i co se týče cíle 2, 3 a tak dále. Ve studii také najdete různá doporučení. Um, je to vlastně také som doporučení pro zlepšení provádění. Nicméně e, není možné příliš nějakým způsobem sumarizovat, protože se jednají, e, jedná se o velice specifické kontexty v jednotlivých případech takže se musíte podívat přímo do té studie. A na závěr bych ještě chtěla říct si, z jakých údajů jsme vycházeli a z jaké literatury jsme vycházeli. Takže, jak víte, k dispozici je mnoho zdrojů o provádění těch, této politické koncepce. Bohužel jsme ale nemohli vycházet úplně ze všech programů, protože jinak ta studie by neměla 300 stránek, ale tisíce stránek. Mm, to nebylo naším cílem v tomto badatelském úkolu, takže jsme se zaměřili na programy, které se zabývají přímo monitorováním a hodnocením programu a našli jsme dva hlavní zdroje. První je zpráva z ukazateli Evropské agentury pro životní prostředí, která vyšla v prosinci 2016 a mimochodem bych chtěla říci, že velice brzy ta agentura zveřejní aktualizovanou verzi. A druhé je eh, přeskum provádění environmentální legislativy, které zveřejnila Evropská komise 2017 a Evropský parlament tento měsíc k tomu schválil ještě své usnesení. Navíc jsme ještě požádali Evropský účetní dvůr, aby připravil uh, přehled schrnutí svých, nebo schrnutí svých eh, zjištění, které se týká environmentální a klimatické politiky. Takže tyto tři zdroje mm, obsahují mnoho informací a široce jsme je využívali pro svou studii, nicméně ani jedna z nich se netýká úplně všech těchto problémů, <clears throat> nebo <clears throat> takže abychom se s tímto nedostatkem vyrovnali, zahájili jsme ještě širokou konzultaci se zúčastněnými stranami a díky těmto nástrojům jsme přeskoumali provádění naprosto, jasn, naprosto každé politiky v tomto programu, v tomto protože ve článku 4 se hovoří o tom, že hodnocení tohoto programu by mělo vycházet také i z názoru zúčastněných stran. Ehm, takže bylo tam 22 členských států, různé eh, zájmové skupiny, občanské skupiny, ehm, ekologické skupiny, také některé průmyslové skupiny, badatele a v příloze 6 jsou výsledky těchto veřejných konzultací. Můžete tam jasně vidět, jaké názory zastává každá jednotlivá skupina zúčastněných stran v té jedné um, oblasti, která je velice široká, které jsou velice široké. Nakonec bych chtěla ještě říci, že výsledky této studie přinesou um, přínos vám, až budete sestavovat eh, tuto zprávu, ale budou také k dispozici i obecně pro práci tohoto výboru. To je z mé strany vše. Já bych ještě možná chtěla na, zá, na závěr eh, jménem EPRS poděkovat všem zúčastněným stranám za to, že se zúčastnili konzultace, že s námi sdělili své názory. Také bych chtěla ještě poděkovat Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropskému účetnímu dvoru za jejich přínos v oblasti údajů. A rovněž bych chtěla poděkovat i eh, externím eh, výzkumným pracovníkům, kteří jsou zde dokonce dnes s námi a všichni rádi zodpovíme vaše dotazy. Děkuji. Ano, já bych také chtěla poděkovat eh, oddělení EPRS a teď tedy dávám slovo zpravodajce paní Sarbu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, jak víme, Sedmý akční program pro životní prostředí je velice komplexní, obsahuje celou řadu cílů a zabývá se velkým objemem legislativy, dovnímá se, dotýká se téměř všech um, Eh, environmentálních oblastech. Takže vypracovat zprávu o provádění o celém programu byl velice důležitý, velice těžký úkol. Chtěla bych poděkovat při této příležitosti zejména organizacím, které mě podpořily, eh, oddělení EPRS, Um, které vedlo velice široké konzultace se zúčastněnými stranami a také i připravilo svou vlastní studii, jejíž výsledky jsme si teď právě vyslechli. Také děkuji různým nevládním organizacím, Združením průmyslu, členským státům, které se vyjadřovaly prostřednictvím svých stálých zastoupení zde v Bruselu. Děkuji také komisi. Všechny zúčastněné strany odpověděli na naše otázky v rámci konzultace a také velice často se zúčastnili různých fokusních skupin. Rovněž cený přínos přinesla Evropská agentura pro životní prostředí a Evropský účetní dvůr. Vzhledem k tomu, že návrh zprávy je omezen ve své délce počtem slov, tak jsme se nemohli úplně věnovat každému aspektu tohoto programu, ale ve zprávě alespoň vidíte ty nejdůležitější věci, které jsem identifikovala. Nicméně jsem mnoho dalších věcí, o kterých bychom se měli zmínit a já ráda předložím další pozměňovací návrh, abychom ještě rozšířili mm, rozsah mé zprávy. Bude to v následných dnech. Teď nebudu hovořit o všech jednotlivých zjištěních, o jednotlivých cílů, tak jak jsou v mém návrhu zprávy, ale pokusím se stručně shrnout hlavní závěry a doporučení. Myslím si, že asi to, nejle, to nejlepší, co můžeme říct o provádění sedmého programu, je to, že je to všechno nerovnoměrné, protože některé eh, cíle ukazují eh, dobré eh, znaky, například přechod k, nízkouhlíkovému hospodářství, ale u jiných Třeba v přírodním kapitálu to zatím ten pokrok byl velice slabý. A v některých věcech zkrátka ještě nemáme dost informací, abychom provedli plné zhodnocení. Pak tam jsou ještě některá společná témata, která se objevují a která jsou klíčová pro zlepšení provádění. Takže za prvé je důležitá koherence mezi tímto programem pro životní prostředí a dalšími politikami Evropské unie. Několikrát zde bylo zdůrazněno, že společná zemědělská politika je v konfliktu s programem pro životní prostředí co, a tento konflikt je poměrně dost výrazný, protože, se, protože dopadá na tři eh, tématické cíle eh, přírodní kapitál, nízkouhlíkové hospodáření a účinné využívání zdrojů a také rizika ovlivňující zdraví a dobré životní podmínky. Máme dobrý systém produkce potravin, který je velice účinný mm, zdrojově, ale zároveň vyhazujeme třetinu našich potravin a je zde velký potenciál pro um, úsporu těchto zdrojů a pro snížení eh, negativního dopadu na životní prostředí. Takže je důležité chránit naše ekosystémy a zároveň je důležité zamezit plítvání s potravinami koherence s ostatními evropskými politickými koncepcemi, včetně společné rybolovné politiky a TNT je rovněž důležitá. Druhým tématem jsou nedostatky v naší znalostní a faktické základny, protože zatím ještě mm, o, věce, o mnoha věcech, které, nás, které jsou znepokojivé, mnoho nevíme. Například kombinované účinky chemických látek nebo nanomateriály. V některých oblastech eh, došlo k, v posledních letech eh, k dobrému pokroku, ale stále ještě máme poznatky, že byť ty nové znalosti existují, tak ne vždy jsou využívány při, eh, při, připrávění, při přípravě politických koncepcí. Eh, jako příklad bych dala třeba endokrinní disruptory kde sice máme k dispozici odborné znalosti, ale instituce nebo legislativní orgány se zdráhají jednat, e, protože je to v konfliktu s ostatními zájmy. Také bych ještě ráda požádala Evropskou agenturu pro životní prostředí, aby připravila lepší a kvalitnější ukazatele pro e, účel provádění. provádění. Mm, nechci kritizovat práci agentury, naopak, ale potřebujeme více ukazatelů, abychom Mm, podrobněji chápali tyto věci a mohli více ohodnotit pokrok v provádění. A zřejmě také ještě potřebujeme, aby se do přípravy těch dalších ukazatelů zapojily další strany, například členské státy nebo komise, ty by měly mít potom v tom takovou alespoň podpůrnou úlohu. Nakonec ještě financování. Hmm, nedostatek financí může být problémem na úrovni plnění cílu programu, ale na úrovni Evropské unie není problém s nedostatkem zdrojů, ale s tím, jak jsou ty finance vynakládány. Zprávy Evropského účetního dvora eh, ukazují, že investice nejsou vždy eh, vedeny tak, aby přinesly kýžený výsledek. Takže abych eh, si nebrala servítky, zkrátka jde o to, že se plítvá penězi, že se mrhá penězi. V těchto případech, v některých případech um, jsou peníze k dispozici, ale nejsou dobře využity. Ale na druhou stranu jsou oblasti, kde byly naopak ty finance využity dobrým způsobem, například zlepšení kvality pitné vody v mnoha oblastech. Eh, takže je zde potenciál přinést taky žena zlepšení, ale tento potenciál není ještě úplně, eh, úplně využit. Takže myslím si, že komise zde má svou roli, aby byla velice obezřetná a aby zajistila, že prostředky budou vynakládány správným způsobem. To je tedy mé hodnocení, jak jsme daleko s prováděním sedmého programu pro životní prostředí a na co se máme ještě zaměřit. Souhlasím se zúčastněnými stranami, které říkají, že sedmý eh, akční program pro životní prostředí má pozitivní dopad na tvorbu politik a na, a na, na to, aby přinášel přínos. Nicméně jsou zde ještě určité problémy, nedostatek eh, znalostí, koherence jednotlivých politických koncepcí a finance. To jsou tři oblasti, v nichž si myslím, můžeme ještě přinést výrazné zlepšení. No a co se týče budoucnosti eh, a budoucího programu pro životní prostředí v, ob, v období po roce 2020, ehm, Velká většina, většina zúčastněných stran, s nimi jsme prováděli konzultace, nás podpořili v tom, abychom schválili osmý program pro životní prostředí a mnoho z nich také navrhlo, abychom rozšířili jeho působnost. Eh, já si také myslím, že bychom měli mít osmý program pro životní prostředí, ale když vidím eh, ten pozitivní feedback, eh, nicméně, když tedy slyším, že je zde tolik závažných problémů s prováděním, tak bych byla velice opatrná, abychom působnost toho budoucího programu nějak rozšiřovali takže měli bychom si ještě připomenout, že zatím se nám ještě nedaří splnit ty cíle, které byly stanoveny do roku 2020. Vize a ambice, to je pěkné, nicméně jak to bude eh, s tím zaváděním do praxe? Teď je, také mě velice zajímá, co k tomu řeknou kolegové. Jak už jsem říkala, nemám ve svém eh, textu úplně mm, příliš prostoru, takže jsem nemohla se vyjadřovat ke všem věcím. Jak už jsem také říkala, předložím pozměňovací návrhy a teď už děkuji a těším se na názory kolegů. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní se obracím na stínové zpravodaje z jednotlivých skupiny, prvé pan Polčák. udělení slova chci poděkovat paní zpravodajce za eh, podle mého názoru velmi kvalitní návrh zprávy která postihuje všechny oblasti dotčené. paní zpravodajka řekla že měla těžký úkol já s tím naprosto souhlasím. životní prostředí je eh, klíčová hodnota pro eh, naši budoucnost a je podle mého názoru velmi důležité stanovit si ambiciózní cíle ale také jasně definované cíle a v této oblasti eh, vlastně postupovat metodou splnění těch cílů které jsou vydefinované než je dále rozšiřovat o další eh, oblasti. já souhlasím se zhodnocením eh, plnění těch prvních tří prioritních cílů jak je provedla paní zpravodajka. Mm, podle mého názoru se dosáhlo nerovnoměrných výsledků zatím pokud jde o dosažený pokrok chybí nám informace a e, někde se plní e, cíle vytčené e, je to zejména ta nízkoemisní politika evropské unie to je ten druhý cíl ale někde se prostě neplní to je důležité si myslím že přiznat a paní zpravodajka to poměrně upřímně popisuje. zaměřil bych se na dvě oblasti ve kterých si myslím že je vhodné zprávu doplnit jedná se o otázku udržitelnosti měst jejich rozvoje Eh, zejména na problém suburbanizace. Eh, rychle rostoucí města jsou opravdu velkou výzvou. jednadvacátého století a myslím si že ten problém jejich nekoncepčního růstu eh, se projevuje i na jejich blízkém okolí. to je ten problém na který upozorňuji to znamená suburbanizace těch, toho přilehlého prstence okolí měst. nekontrolovatelný růst měst má vliv na životní prostředí Eh, samozřejmě eh, nedostatek veřejné infrastruktury má vliv na zdraví člověka a myslím si že k tomuto je důležité učinit i poznámku v rámci této zprávy. pokud jde o hodnocení <clears throat> společné zemědělské politiky já s částí kritiky kterou uvádí paní kolegyně rovněž souhlasím. myslím si že bychom měli být ale i upřímní eh, k vlastním politikám evropské unie a nástrojům které, které volí mám zde na mysli eh, například podporu biopaliv eh, zejména té první generace která v některých členských státech eh, má zásadní dopady na právě zemědělskou politiku na její výkony a na její dopady i na životní prostředí. takže i v tomto smyslu bychom měli být upřímní k vlastním politikám. myslím si že se dostáváme do jistého střetu zásady subsidiarity hm, která umožňuje členským státům vlastně dosahovat e, vlastních, e, vlastních výkonů e, ale jejich nedostatečný výkon členských států má potom dopad na výzvy které si dává evropská unie takže i na tento střed mezi subsidiaritou a výzvami které si stanovuje evropská unie myslím že bychom měli, měli ve zprávě rovněž poukázat já si dovolím předložit několik eh, málo pozměňovacích návrhů protože jak jsem řekl návrh zprávy kterou eh, předložila paní kolegyně považuji za eh, velmi dobrý. je důležité zaměřit se na budoucnost. v tomto smyslu ten jistý rezervovaný postoj paní zpravodajky chápu a myslím si že je důležité ji podpořit to znamená splnit cíle které jsme si dali příliš je nerozšiřovat a snažit se spíš o jasnou definici, jasnou definici Eh, těch výzev které nás čekají v tom následujícím období do roku two thousand and twenty a po něm. děkuji. Now, uh, děkuji. Nyní pan Demesmaker. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl navázat na mm, mm, předřečníka poděkovat jako on, paní Sarvu, za velice dobrý začátek. V posledních třech letech, když jsem působil v tomto výboru, tak jsem pracoval především na oběhovém eh, hospodářství, na eh, odpadech, biodiverzitě a jako místo předseda eh, výboru MS, tak jsem se vždycky zajímal o kvalitu vzduchu a emise. Eh, silná evropská environmentální legislativa podle mě je ve silném kontrastu s tím, jak se implementuje, jak se realizuje. A takže bychom se měli zaměřit na implementaci eh, i v té prezentaci jsme slyšeli o hodnocení implementace Ehm, to máme zde ten eh, nástroj ehm, environmentální revize, o kterém hovořila komise a jak jsme viděli, je co zlepšovat, především v té aplikaci, konkrétní aplikaci. A já, když vidím ten sedmý program, mám takový pocit déjà vu. A ty já myslím, že více bychom se měli zaměřit teď na implementaci. Tady nejde tolik o ty striktní normy, protože eh, často je zde nedostateč, jsou zde nedostatečné statistiky, nepřesné statistiky, nemáme dostatečné poznatky, znalosti a ty jednotlivé naše politiky často nejsou v souladu. Přece ty problémy dobře známe, tu diagnózu již máme ale tato zpráva musí jít za rámec inventury problémů, které všichni známe. Musíme předkládat konkrétní řešení a o to se pokusím v pozměňovacích návrzích, abychom vyslali jasný, racionální signál. Dnes eh, dopoledne mm, mm, mm, jsem dostal zajímavé informace eh, a víme, že, něco, na, ještě, i toto bychom měli ještě dát do zprávy a budu se těšit na konstruktivní spolupráci. Děkuji a uvidíme, co nám řekne pan Eck. Danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve mnohokrát bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za tuto důležitou zprávu. Některé cíle už byly implementovány, jiné, jiných tak rychle nedosáhneme. A to i proto, že často chybí politická vůle, ale taky chybí právě důsledné prosazování samotná zpravodajka upozornila eh, na některé nedostatky i eh, v této oblasti. Já se chci věnovat oblasti přírodní kapitál. A vůbec eh, celá strategie pro biodiverzitu ukazuje, že ekosystémy v Evropě jsou těžce postiženy. V roce 2015 EU nebyla na správné cestě abychom eh, zastavili eh, vymírání druhů do roku 2020. Eh, pořád je ohroženo příliš mnoho druhů. Pokud to chceme obrátit, Musíme se obrátit i na socioekonomické aktivity. Nesmíme zapomínat na eh, cestovní ruch, eh, na eh, zemědělství, na dopravu. Všechny tyto oblasti se musí nějakým způsobem uspůsobit, pokud chceme chránit biodiverzitu. A toto jsou tedy problémy, které musíme rychle odstranit, co nejrychleji. Mm, kromě toho v souvislosti s této, s touto zprávou se eh, eh, hovořilo také hodně o vlcích a eh, v podstatě někteří lidé volají až potom, abychom úplně vybili vlky, ale já si myslím, že více než vybíjet vlky bychom měli vybíjet ty, kteří potom volají. A pokud budeme eh, takto postupovat, pokud budeme i nadále tolik ničit životní prostředí jako nyní, ničíme sami sebe a ničíme budoucí generace. A já se tedy eh, těším na to, že i díky této zprávě se nám přece podaří tyto věci napravit. Děkuji, paní Auken. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za tuto zprávu vidíme, že zde jsou sektory, kde ta situace je úplně odlišná. Jak jsme viděli, lidé nám to říkají. Problém je, že některé sektory by mohly úplně zmizet. Máme zde zprávy, které nám říkají, že máme i odvětví, kde ta eh, situace je horší a horší. Eh, eh, třeba ztráta na biodiverzitě a podobně je pro nás, tedy pro celou přírodu, důležité říct si, že pokud se zaměříme na pět let, tedy na plány pět let a na místo 15 let, tak nevím, zda se nám to podaří zlepšit. Třeba glyfosáty, víme, že to je nebezpečné pro hmyz. A přesto to rozhodnutí, které bylo přijato, je pro mě neuvěřitelné. A to bude mít mm, velké důsledky. Je třeba, abychom e, naše environmentální rozhodnutí propojili s dalšími politikami. A opět mít mm, Eh, o tom mluvíme hodně, jsme na to hrdí, to je všechno, to vypadá krásně, ale potom dostaneme zprávu, kde se dočteme, že to je všechno špatné. Vypadá to, že asi ty naše sliby nebereme vážně. Je třeba mluvit s členskými státy a říci komisi, že to je přece naše odpovědnost, nás všech. A je třeba uh, uh, i plnit sliby i zde ob, ob, proto občané nemají důvěru v Evropské unii, protože ani neaplikujeme legislativu, kterou přijímáme. A to je třeba jasně říci v té zprávě. A potom ty různé dohody, které se týkají změn klimatu a ty kvóty. A máme zde zprávy, které nám studie, které ukazují, že eh, toto se také neaplikuje a eh, i biodiverzita je důležitá pro klima, někdy možná je třeba nechat přírodu, aby opět tedy se zmohla a dostala to místo, které patří. A potom je problém emisí CO2. To má hrůzné důsledky pro biodiverzitu. Tudíž skutečně chci poděkovat, poděkovat zpravodajce za práci, ale zároveň se obracím na komisi aby skutečně začala se tím vážně zabývat. Je třeba o tom mluvit s panem komisařem Timmermansem. Inverm, eh, životní prostředí to není nějaký detail, nějaká maličkost, ne, to je velká věc a proto je třeba se tomu věnovat eh, v Evropské unii. A pokud to neuděláme my, no tak se nebude nic dít. A to je nebezpečné pro přírodu. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkuji. Tím jsme uzavřeli eh, seznam stínových zpravodajů a teď další členové výboru, pokud mají zájem. Kdo má zájem? Pan Langen. Ja, vielen Dank an... Ano. Děkuji eh, našemu politickému oddělení za eh, tuto studii, Joanne Sábo za zprávu. Já jsem byl také zpravodajem Ehm, pro eh, tento sedmý program ve své skupině. Eh, tento sedmý akční program je dobrý, ovšem implementace je jen částečně dobrá. Rozhodně není tak dobrá, jak by být měla. Mm, už zde zaznělo, eh, na čem to asi závisí. Prostě jsou věci, na kterých se 28. shodne, ale potom se to v členských státech neprosazuje neprovádí. A přitom už v tom programu je eh, kladena velká váha na jeho implementaci. Hmm. Komise jako strážkyně eh, smluv eh, samozřejmě vyzývá k tomu, aby členské státy dělali více, že s nimi bude spolupracovat. Říká, že tedy bude hledat důvody pro nedostatečnou implementaci. Ale potom, když se ty eh, zákony eh, nedodržují nebo neprovádějí, tak eh, je potřeba trestat ty, kteří to nedělají. To přeci funguje. A já to vím z, vlastně ze své vlastní praxe. A přitom mm, politika životního prostředí postupuje hrozně pomalu. Takže vlastně možná by tady stálo za to mít i nějaký jasný e, zákon. A teď ty finance. Máme třeba e, Naturu 2000, e, různé chráněné oblasti, i zde peníze chybí. A když se podíváme vlastně na to, že musíme provést transformaci hospodářství právě za účelem ochrany životního prostředí, pak tak, takzvané earmarking, které máme v eh, rozpočtu, je nedostatečné. Potom vlastně asi 80% prostředků, eh, které nejsou tedy eh, jasně kvalifikovány a pouze 20% jsou zaměřeny konkrétně na klimatické cíle a tedy ochranu životního prostředí. Od té doby, kdy byl zveřejněn eh, tento sedmý program, eh, máme eh, dohadu z Paříže o klimatu a SDGs a já si tedy myslím, že zde je opravdu potřeba dosáhnout vyšší koherentnosti s politikou nebo všech těch politik. Už jsme řekli, že důležitým tématem je právě zemědělská politika, kde jsou určité tedy nedostatky kde není tedy životní prostředí respektováno. Osmý program bude muset přijít v příštím období. To je samozřejmé, nemůžeme se zastavit. Cíle sedmého programu jsou stále platné, není potřeba hledat nic nového. Musíme tedy pouze jít hlouběji na základě nových poznatků a na základě toho tedy udělat dobrý osmý program. A já doufám, že příští komise bude ambicioznější eh, v oblasti eh, politiky, klimatu a životního prostředí, tedy že bude ambiciozní než Junckerova komise. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Miller. Ja, Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, společná zemědělská politika je na ně upozorňováno v této zprávě jako obzvláštní oblast, tedy problema, eh, kde jsou problémy a kde je potřeba dosáhnout koherenci eh, či soudržnosti těch nejrůznějších politických cílů. Tady tedy jde o to, aby se doplňovaly navzájem i ty mm, různé dopady, kterých docílíme, aby se navzájem nějakým způsobem ne neutralizovali. Já mám ale vlastní přání. Tato koherentnost nemůže znamenat, že jedna oblast politiky eh, diktuje jiným oblastem politiky, kudy mají jít. Eh, my tady k tomu musíme přistupovat rovnoprávně. Společná zemědělská politika má za úkol Eh, zajišťovat eh, bezpečnost potravin, eh, či tedy vůbec jistotu potravin, že, že tedy budeme mít co na stole. A společná zemědělská politika samozřejmě musí být otestována ohledně svých dopadů na, životního prostředí, na životní prostředí, ale my také musíme měřit životní prostředí, tak abychom i nadále mohli mít kvalitní a dostupné potraviny. A ještě k tomu ozeleňování vy říkáte, že to je špatné, že to není dobré, ale když já se podívám na opatření v oblasti ozeleňování, tak zjišťuji, že 5% všech ploch v této oblasti eh, by mělo vlastně jít do ozelování, ale vlastně eh, zemědělci eh, takto vyčlenili 9%. A tento program je vlastně probíhá dva roky a rozhodně nemůžeme jej hodnotit nyní. Je příliš brzo. A když eh, zpravodajka eh, hovoří o snižování eh, CO2, tak zde musím říci, že když máme 300 tisíc hektarů ekologických, ekologicky vyčleněných ploc a když je potom, kdybychom je mohli ošetřit i e, různými ochrannými prostředky, e, tak bychom e, ušetřili obrovské množství CO2, protože pokud nemůžeme používat různé herbicity a podobně, musí se tyto tyto plochy vlastně obrábět úplně nebo opracovat úplně, zpracovat úplně jinak a to samozřejmě vyžaduje taky hodně spotřeby mm, paliv a vede to k CO2 Nezapomínejme také na plítvání potravinami, k tomu dochází v domácnostech, zejména v domácnostech a i tam vlastně se musíme zaměřit. Nemůžeme všechno házet jenom na společnou zemědělskou politiku. A potom jste hovořila ještě o jedné věci, která mi velmi leží na srdci. A sice to je o čisté eh, pitné vodě. To je pro mě velmi důležité, když se podíváme na pitnou vodu, tak prosím vás, nezapomínejme na kanalizace, protože ty jsou taky ve velmi špatném stavu. Eh, vůbec eh, čištění eh, kanalizačních kanalizací a odpadních vod, to je něco obrovsky důležitého, na co se musíme zaměřit. A ještě jednou k tomu zpátky k tomu zemědělství. Já si myslím, že určitě zemědělcům nejde o to ničit životní prostředí, oni určitě chtějí spra- vlastně spravovat svou půdu udržitelně a předat ji dalším generacím. I to bychom ale měli umožnit touto zprávou. Děkuji. Dobře, děkuji. Ještě někdo si přeje slovo? Pokud ne, tak dám slovo komisi. Pan Rosenstock, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, děkuji. Já děkuji zpravodajce za vynikající návrh zprávy. Je dobré, že tato zpráva nám potvrzuje, že sedmý program je užitečným nástrojem, který umožňuje koherentně aplikovat naše politiky. Takže tento závěr paní Sarbu těší. Načasování této iniciativy také je velice dobré, poněvadž nám umožní plně vzít do úvahy vaše zjištění a doporučení a zakomponovat je do našeho procesu hodnocení, který právě začal. My jsme zveřejnili cestovní mapu na začátku listopadu a tato cestovní mapa předkládá metodiku hodnocení, je k dispozici na webovské stránce komise v té sekci Better Regulation, pokud vás zajímá. A také i se nám líbí přístup hodnocení paní zpravodajky. Já myslím, že to dobře se budeme zájemně doplňovat. Vy se zaměřujete na tři klíčové priority sedmého programu a na environmentální agentury. Zde my jsme se rozhodli, že více se zaměříme na tu celkovou strukturu a strategickou roli programu. Co to znamená? Znamená to, že my tam hodnotíme otázky jako zdali máme skutečně tu správnou environmentální strategii. Ten sedmý program umožní rychlejší, předvídatelnější a koordinovanější aktivity EU a členských států a existuje zde synergie a příležitost zra- zracionalizovat naše úsilí a používání prostředků. Také i se budeme zabývat mm, e, implementací, protože řada z vás na to poukázala. Potom otázka financování, také jste na to poukázali. Potom otázka, že vše se musí opírat o vědecké poznatky a zaměřit se také na vymahatelnost, jak jsme slyšeli v posledním příspěvku. Teď eh, právě vybíráme ukazatele, které budou reflektovat nejenom priority 1 až 3, Eh, tak, jak se navrhuje v programu, ale budou reflektovat i další priority jako, in, jako environmentální governance. A budeme provádět i konzultace, hm, obecné i konkrétní, a výsledky hodnocení komise budou k dispozici v létě příštího roku. Závěrem dovolte eh, stručné připomínky k k vašim doporučením. Já jsem přesvědčen, že celá řada iniciativ, které komise plánuje na příští rok, na začátek příštího roku, v podstatě již reagují na některé vaše problémy. Třeba eh, čekáme eh, na návrh, který se týká vody, užitkové vody, potom strategie v oblasti plastů, potom strategie udržitelného financování. A do konce roku také přijmeme kom- sdělení, kde budeme hovořit o tom, jak modernizovat a zjednodušit program. Pan předseda Juncker již zdůraznil, že tato reforma bude mít za cíl zmaximalizovat to, jak eh, bude přispívat tento program dalším prioritám, jako je pařížská smlouva, jako jsou cíle udržitelného rozvoje a největší výzva, problém pro komisi v příštím roce bude ten příští víceletý finanční rámec, kde plánujeme předložit návrh již v květnu příštího roku a potom otázka jako monitoring, transparentnost, zodpovědnost, to bude pro nás také klíčové. A pokud jde o výdaje na životní prostředí z evropského rozpočtu, výdaje z evropského rozpočtu, to jsme také slyšeli, ty environmentální výdaje v podstatě jdou z různých fondů. Máme zde dedikovaný nástroj LIFE, ale potom máme i, e, čerpáme z jiných fondů, především z fondu strukturálního a fondu soudržnosti. A nakonec, já myslím, že Eh, již mm, pracujeme na eh, mm, otázce těch poznatků, knowledge. Chceme tedy doplňovat poznatky tam, kde to je nutné, abychom zaplnili místa, kde ještě máme vakuum. A potom i připravíme monitorovací rámec pro eh, akční plán oběhového hospodářství, potom nás čeká monitorovací program pro SDG a také i nás čeká mm, vyhodnocení sedmého programu, takže chceme, aby všechny tyto naše aktivity byly provázané. Děkuji. Paní Sarbu, chcete schrnout? Ano. Děkuji. Děkuji kolegům za podněty a názory. A také děkuji komisi. Myslím si a souhlasím, zcela souhlasím s tím, že bych měla, měli bychom navrhovat řešení a my se o to pokusíme společně s posměňovacími návrhy. A za prvé, řešení ve městech, doprava a kvalita vzduchu ve městech, potom bezpečnost potravin, jak jste řekli, to je pro občany důležité a mrhání potravinami samozřejmě. Takže budu čekat na vaše pozměňovací návrhy a myslím si, že společně se nám podaří tuto zprávu zdárně dokončit a určitě to bude velice dobrý signál, který vyšleme takto z našeho výboru Envy. Děkuji a budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji ještě jednou za studii, děkuji zpravodajce, děkuji ostatním členům za diskuzi. Připomínám, že máme pozměňovací návrh, eh, pardon, deadline pro pozměňovací návrhy 5. Eh, prosinec dopoledne a budeme hlasovat ve výboru Envy 27. února příštího roku ve výboru Envy. Tím jsme uzavřeli společnou rozpravu a další bod je hlasování za půl hodiny. 10.30. Takže máme krátkou pauzu. Hello everyone, maybe you would like to take your seats. Vážení kolegové, usaďte se prosím, připravte si hlasovací kartičky. So we can start the voting. Začneme hned hlasovat, protože nás potom ještě čeká po hlasování další práce. Okay, is everyone... Dobrá, jste všichni připraveni? Začínáme krátkým hlasováním. Takže určitě eh, eh, rádi využijete příležitosti, že budete moci hlasovat. Uděláme to přímo elektronicky. Vidím, že všichni už jste se usadili. Takže první hlasování dnešního dne je námitka podle článku 106 fosfáty v mase. Hlasujeme přímo elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další námitka. Používání sladidel v, jednem, v jemném pečivu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o technických normách pro zřízení a provis systému sledovatelnosti tabákových výrobků. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Znovu, technické normy pro bezpečnostní prvky používané u tabákových výrobků. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní obnovení schválení účinné látky glyfosát. Je to tedy opět námitka podle článku 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Which is, this is the next one? Yes. The next uh, další hlasování. Globální ukončení testování kosmetických přípravků na zvířatech. Je to ústní otázka pro komisi. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. další. Nyní dohoda mezi Evropskou unii a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ještě nás čeká jedna ústní otázka, tedy k ústnímu zodpovězení. Vracíme se tedy ke globálnímu ukončení testování kosmetických přípravků na zvířatech, protože nás čeká ještě e, ústní otázka pro radu. Zahajuji hlasování. Je to tedy globální ukončení testování kosmetických přípravků na zvířatech a je to otázka k ústnímu zodpovězení pro radu. My jsme hlasovali o komisi zatím. Teď uzavírám hlasování a bylo to přijato. A nyní přicházíme už k delším hlasování. Takže nejprve budeme hlasovat o mezinárodní zprávě oceánů. Program pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíly udržitelného rozvoje pro rok 2030. Zpravodaj je pan Fan Faria. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ještě jednou. Kompromis 2. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Osmdesát. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmdesát jedna pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70, pardon, 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Fish 6 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, přijato. 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, 112. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 100, 102. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 114. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Rybolov 29 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tran 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, pro, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Zahajujeme 120, uh, eh, ověřujeme 125. -ku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 126. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130, ne, ne, ne, 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Fishery, rybolov 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Rybolov 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se. Neviděla jsem socialisty, takže 140 ještě jednou, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rybolov 16. Chcete ještě ověřit 140? Takže Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Děkuji. Teď kompromis 6. Pro, proti, drželi se. Přijato. 147 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto čtyřicet osm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 149, 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 95. Pokud je kompromis zamítnut, musíme hlasovat o jednotlivých eh, pozměňovacích návrzích. Takže 95. Kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh 95? Protože kompromis byl zamítnut. Můžeme ověřit hlasování o kompromisu 8. Kompromis 8. Někdo ještě nehlasuje. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže hlasujeme o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Začneme znovu. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 119 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 122 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A 183 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 183. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. tak to jste mohli, když jste všichni hlasovali pro všechny ty části, tak jste mohli klidně odhlasovat i kompromis 8. Tak je to zvláštní situace. 158. Tak to bylo zajímavé, jak jsme si podsvědčili hlasování. 158, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 pro, proti, zdržel se někdo, přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 a rybolov 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 a 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, přijato. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dílčí hlasování u 210, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 211, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. 214 pro, proti zdrželi se, při, zamítnuto. 215 pro, proti, zdrželi se, přijato. 216 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou, kdo je pro 216? Kdo je proti? 216, kdo se držel Přijato. 217 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 218 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 219 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 220 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 221 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dílčí hlasování o 224, první část, krve pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 234 pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dram 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 237 pro, proti, zdrželi se, přijato. 238 pro, proti, zdrželi se, přijato. 239 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teda 11 pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro, teda 11? Kdo je proti? Přijato. 240 Eh, ověříme ještě tran 11. Zahajuji hlasování, tran 11. EKR, chcete hlasovat nebo ne? Já se pouze ptám. Končím hlasování. Přijato. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 241, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 242 pro, proti, zdrželi se, přijato. 243 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 244 pro, proti, zdrželi se. Zvedejte prosím ruce. 244 ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 245. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 246 pro, proti, drželi se. Ověříme 246. Končím hlasování. Přijato. 247, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 248 pro, proti, zdrželi se, přijato. 249 pro, proti, zdrželi se, přijato. 250 pro, proti, zdrželi se, přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, přijato. 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, přijato. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. 255 pro, proti, zdrželi se, přijato. 256 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dílčí hlasování u 257. první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 258, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 259 pro, proti, zdrželi se přijato. 260 pro, proti, zdrželi se přijato. 261 pro, proti, zdrželi se přijato. 262 pro, proti, zdrželi se přijato. 263 pro, proti, zdrželi se přijato. 264 pro, proti, zdrželi se přijato. 265 pro, proti, zdrželi se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 Teď 22, náš pozměňovací návrh, nebo ne, o tom se nehlasuje. Takže jedna. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka a tran, cita, potom mm, jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět. Kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 6 pro, nebo ne? Ne, ne, ne, šestka odpadá, protože pětka byla schválená. Takže 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Tran 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 8.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 přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro 48? Kdo je proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 50. Pro? Proti? Kdo je pro? 50. Přijato. 51. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 52. Pro? proti, zdrželi se. Ověříme 52. Možná postupujeme příliš rychle, protože nestačíte zvedat ruce. Končím hlasování, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 ještě jednou 61. Kdo je pro? Přijato. 62. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 63 pro, proti, zdrželi se přijato. 64 pro, proti, zdrželi se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 Pak je tam celá řada pozměňovacích návrhů z výboru pro rybolov, takže budu říkat pouze čísla 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, nebo respektive ještě jednou 15. Kdo je pro? Takže 15 byla schválena. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 pro,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 32 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 32. Končí, eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 34 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 35. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 36 pro proti, drželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti. Ještě jednou, 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže raději to ověříme. Ověřujeme 42. Trošku mě některé ruce zmátly. Končím hlasování. Ano, bylo to mm, jasně přijato. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nakonec závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další hlasování se bude týkat eh, Evropského sboru Solidarity. We Začneme návrhem 76, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 6a, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 6b, pro. Chcete prověřit 6a? Dobře. Je to kompromis, prověříme. 6a, zahájil hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 6b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Dobře, no tak prověříme. No to bylo naopak, tak, tak jsem to z toho vydedukovala. Takže 6b za hlasování. Končím hlasování. Přijat. 77. Aha. Aha, ne, ne. Ne, ten už je zahrnut do 6b, takže 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 79 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 5a pro, proti, zdržel se zamítnut 5b. Chcete prověřit? Dobře, ale toto tež. Kompromis 5a. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 5b. Kdo je pro? 5B, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme 5B. Nevidím všechny ruce. Zahajuji hlasování o 5B. Končím. Také zamítnout. A nyní návrh 13, tedy kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 80. Prověříme. Chcete prověřit 13? Prověříme 13. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 80. Kdo je pro? 80 proti, zdržel se zamítnut. 81 pro, proti, zdržel se přijat. 82 pro, proti, zdržel se zamítnut, 83 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 4, jde pro, proti, zdržel se, jde, neviděla jsem od vás nic, tak ještě jednou kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, prověříme. Zahaju hlasování. Takže vy to pořád měníte. Končím hlasování. Přijat. 84, ne? Osmdesát sedm, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Osmdesát osm pro, proti, zdržel se zamítnut. Osmdesát devět pro, proti, zdržel se zamítnut. To je devadesát pro, proti, zdržel se zamítnut, 91 pro, proti, zdržel se zamítnut, 92 pro, proti, zdržel se zamítnut, 93 pro, proti, zdržel se přijat, 94 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 7, kde pro, proti, zdržel se přijat. 97 pro, proti, zdržel se zamítnut, 16 pro, proti, zdržel se zamítnut, 98 pro, proti, zdržel se zamítnut, 99 pro, proti, zdržel se zamít, přijat. 100 pro, proti, zdržel se přijat, 17 pro, proti, zdržel se přijat, 18 pro, proti, zdržel se zamítnut, 19 ne, 18 chcete prověřit? Dobře, tak prosím. 18. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. 101 pro, proti, zdržel se přijat. 102, první část, bude pro, proti, zdržel se přijat. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. Nebo ne? Dobře, prověříme druhou část. Velká absence zde byla. Abs- velké, hodně se zdrželo. E, končím hlasování. Přijat. 103 pro, proti, zdržel se zamítnut, 104 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 106 pro, proti, zdržel se. Prověříme 106, prověříme 106. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. 109 pro, proti, zdržel se přijat. 22 pro, proti, zdržel se zamítnut. 23 pro, proti, zdržel se. Prověříme 23. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijat. 110 bude pro, proti, zdržel se přijat. 24 pro, proti, zdržel se přijat. 25 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromisy 2 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 114 pro, proti, zdržel se přijat. 115 pro, proti, zdržel se přijat. 116 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní máme ústní návrh k návrhu 117 je někdo proti tomuto ústnímu návrhu? Ne, takže budeme hlasovat společně o nich, kdo je pro, proti, slyšel se přijat. Stejně to je u 118. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne, takže budeme hlasovat o 118, tak jak bylo upraveno, je pro, proti, slyšel se přijat. Totež 119 nikdo není proti, budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, totéž 120, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 121, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme, 121, prověříme, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat. 122 pro, proti, zdržel se zamítnut. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 125, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 126 pro, proti, zdržel se, přijat. 127 pro, proti, zdržel se, přijat. 29 pro, proti, zdržel se, prověříme. 29, zahaju hlasování. A končím hlasování. Přijat. 30. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 31 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 32 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 128 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 129 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 130 pro, proti, zdržel se přijat. 131 pro, proti, zdržel se přijat. 132 pro, proti, zdržel se přijat. 133 pro, proti, zdržel se přijat. 33 pro, proti, zdržel se zamítnut. 34 pro, proti, zdržel se zamítnut. 35 pro, proti, zdržel se zamítnut. 36 pro, proti, zdržel se zamítnut. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 40 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 42 pro, proti, 43 pro, proti, zamítnut. 1 pro, proti, zdržel se, přijat. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnut čtyři, ne, dva, teď dva, pro, proti, slyšel se, přijat. 44 pro, proti, slyšel se, zamítnut. 3 pro, proti, slyšel se, přijat. 45 pro, proti, slyšel se, zamítnut. 4 pro, proti, slyšel se, přijat. 46 pro, proti, slyšel se, zamítnut. 47 pro, proti, zdržel se zamítnut, 48 pro, proti, zdržel se zamítnut, 5 pro, proti, zdržel se, prověříme 5, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 49 pro, proti, zdržel se zamítnut. 50 pro, proti, zdržel se zamítnut. 51 pro, proti, zdržel se zamítnut. 52 pro, proti, zdržel se zamítnut. 53 pro, proti, zdržel se zamítnut. 6 pro, proti, zdržel se zamítnut, 54 pro, proti, zdržel se zamítnut, 55 pro, proti, zdržel se zamítnut, 56 pro, proti, zdržel se zamítnut. 57 pro, pro, pro, proti, zdržel se přijat. 58 pro, proti, zdržel se přijat. 59 pro, proti, zdržel se zamítnut. 60 pro, proti, zdržel se za, zamítnut. 63 pro, proti, zdržel se zamítnut, 64 pro, proti, zdržel se zamítnut, 65 pro, proti, zdržel se zamítnut, 66 pro, proti, zdržel se zamítnut, 67 pro, proti, zdržel se přijat, o 68 pro, proti, zdržel se zamítnut, 69 pro, proti, zdržel se zamítnut. 74 pro, proti, zdržel se přijat. 75 pro, proti, Slyšel se. Alde nevidím vůbec, takže kde pro, proti, zdržel se, přijat. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu v pozměněné podobě. Zahy hlasování. Přijat. Vote electronically. Ano. Kompromis, dohodnutý kompromis OTS, elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Takže to, je, to bylo vše. Děkuji za účast na hlasování. Ah, right in time. Yeah. Hmm? this is the next item. Yes. This is the next item. Yeah, yes, Miss Pietikainen is not here. She, she, she said she would not, but, okay, so uh, you she will not be replaced. Yes. You start with Dali then. There's no replaced. okay, dear colleagues, let's uh, continue our debates today. Kolegové, budeme pokračovat eh, v eh, diskusi. Musíme zvážit eh, návrh usnesení. Opět se vrátíme ke kosmetice a vlastně celkovému zákazu testování na zvířatech. Je zde někdo, kdo zastoupí paní Pětikajnen? Pokud ne, tak dám slovo paní Dali. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také za to, že jste dala prostor v pořadu jednání tomuto bodu. Všichni víme, jak důležité toto téma je pro naše občany. Často se o tom hovoří. Ehm, můžeme také naleznout řadu informací k tomuto tématu. Já si myslím, že v tomto konkrétním případě Evropská unie opravdu jde příkladem a ukazuje zbytku světa, že je možné eh, dostat se do situace, kdy se kosmetika netestuje na zvířatech. Evropská unie přijala celkový zákaz testování na zvířatech a také globální zákaz uvádění na trhu, na trh eh, této kosmetiky, pokud je testována na zvířatech. Dnes už vidíme pozitivní dopady tohoto zákazu. Věříme, že ty eh, pozitivní dopady mm, zaznamenal i samotný průmysl. Mm, řada lidí se obávala, že eh, právě průmysl tím utrpí, ale vůbec tomu tak není. Zaměřuje se na inovace. Eh, také probíhá hodně výzkumu alternativních metod testování a eh, přineslo to už pozitivní výsledky. Je potřeba také říci, že moderní věda, která se zaměřuje na inovativní technologie, už nyní předkládá možnosti, které eh, se nespoléhají na testování na zvířatech toto je tedy vlastně signál, který chci vyslat i globálně. Určitě bychom měli podpořit postup Rady a komise a měli bychom se snažit, aby oni zase podpořili nás v našem úsilí. Vyzýváme radu a komisi, aby podpořili globální zákaz eh, testování na zvířatech v oblasti kosmetiky. Ještě jednu věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Když hovoříme o alternativách eh, testování vůči testování na zvířatech, eh, to neznamená, že by to znamenalo riziko pro zdraví lidí, že bychom zastavili inovativní uvádění na trh nových produktů. Prostě pouze říkáme, že máme alternativy vůči testování na zvířatech, které jsou dobré. A e, ukazuje se, že pokud budeme mít globální zákaz testování na zvířatech, můžeme stále mít kvalitní kosmetické přípravky. Evropská unie tedy vysílá globálně toto poselství. Je možné eh, přestat testovat na zvířatech, můžeme dosáhnout pozitivních výsledků a proto předkládáme tuto iniciativu, abychom zajistili, že se přijme na globální úrovni eh, tato, eh, tento přístup. Děkuji. Paní Gerling, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Souhlasím se vším, co říkala Miriam něco k tomu dodám. Řada zemí nyní se pohybuje směrem k zákazu testování na zvířatech. Já vítám pokrok, kterému došlo také na Novém Zélandu a v Guatemala, což jsou dvě velmi různé země, které prokazují, že toto, tento přístup se začíná opravdu globálně šířit. Nebudu hovořit o tom, co děláme zde v Evropské unii. Tady opravdu eh, jde o to podpořit ostatní země, aby se k tomu přidali. To je v podstatě diplomatická mise. Je to něco, s čím se obrátíme i na OSN, aby to převzalo za své, aby to eh, v tomto podpořilo i své členy. Eh, já bych tedy k tomu chtěla ještě říct si vlastně jednu věc. A sice, že tento výbor přejímá znění které bylo tedy předloženo eh, na základě široké podpory politických skupin. A odolává tomu eh, přidat k tomu hodně nějakých dalších detailů. Někdy eh, je to vhodný přístup, ale tady nám jde spíše o tu jakousi globální bázi, takže zaměřme se opravdu na ty nejdůležitější body, které už tam jsou. Nepotřebujeme teďka tam dávat eh, nějaké důležité detaily, kterým, eh, které každého z nás třeba ještě zajímají. Tady jde opravdu o ten globální eh, dokument, který by mohl získat podporu. 80 zemí se k tomu zatím nepřidalo, takže eh, doufejme, že se nám to podaří i eh, prostřednictvím OSN a že mm, členové tohoto výboru nás v tom eh, podpoří. Paní Rýs, prosím. Já děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě já souhlasím se vším, co zaznělo a hlasování před chvíli je dobrou indicí a musíme jednomyslně podpořit tuto kampaň a rezoluci. Možná jenom něco bych chtěla upřesnit a nebudu opakovat, co již jsme slyšeli. Je to vlastně již pět let, kdy Evropská unie se vymezila k tomuto globálnímu zásadu, zá, zákazu testování na zvířatech a pořád ještě každý rok miliony zvířat trpí v laboratořích eh, v různých zemích a asi ve stovce zemí. Takže my jsme vystaveni, velk, vystaveni velkému tlaku, protože občané potom volají, mobilizují se nevládní organizace, i spotřebitele to jasně chtějí a dávají přednost a vybírají si značky, které e, jasně deklarují, že netestují na zvířatech. A takže všechno nám tady říká, že tady je jasná tendence a e, že Evropané velice jsou citliví na utrpení zvířat. E, v podstatě ale e, ještě e, e, mm, ještě ale na světě se to povoluje, ale třeba Izrael, Nový, Zé, Nový Zéland, Švýcarsko, Indie již tedy také jdou tímto směrem, jako my přidali se, což Austrálie, Jižní Korea, Evropská unie, jak jsem řekla, my jsme byli první a takže samozřejmě máme zde nástroj, jak přesvědčovat zbytek světa, musíme to dělat, máme jasné argumenty, které stručně zde byly připomenuty, pět let po rozhodnutí zakázat. Eh, takže pořád náš průmysl je průkopníkem, šampionem ve světě a zaměstnáváme přes to více než 2 miliony lidí a každý rok se investují miliony do výzkumu, alternativ tedy k testování na zvířatech. A to je dobře. A mm, zde my mm, máme celou řadu programů, které sponzoruje e, Evropská unie a díky tomu průmysl a příslušné orgány mohou nadále střednědobě i dlouhodobě garantovat, e, že budou zkoumat alternativy k testování a že budou i je normalizovat a možná ještě bych jenom trochu něco pozměnila na tom společném textu, respektive doplnila, eh, protože eh, eh, sektor kosmetiky sám financuje tento výzkum a je to ale ku mm, prospěchu mm, ostatních mm, laboratoří a podobně, takže to bych chtěla ještě tam trochu pozměnit, ale v každém případě se pokusím, eh, eh, abychom zajistili co nejširší podporu ve výboru i v parlamentu. Děkuji. Pane Ek. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za to, že dnes o tomto tématu můžeme hovořit eh, celosvětový zákaz testování kosmetických přípravů na zvířatech už měl dávno existovat. A tím, že nyní vlastně se tedy e, využívá v Evropě testů, které už to nepřipouští, samozřejmě vedou ke zlepšení e, pohody zvířat, vedou také k důležitým inovacím. Uvádíme na trh e, řadu přípravků, aniž by bylo potřeba týrat proto zvířata, ale přestože tedy existují alternativy, existují ještě miliony přípravků, ať už jsou to stíny na oči nebo nějaké krémy, které stále využívají eh, zvířat pro otestování jejich bezpečnosti. V řadě, v řadě případů eh, je to eh, samotný průmysl, který stojí tomu, aby, v cestě tomu, aby se přešlo tedy na jiný způsob testování. A potom, pokud bychom jim tedy dali jakýsi poput správným směrem, určitě bychom dosáhli mnohého. Ehm, na závěr chci ještě říci, že ehm, slyšíme také žádosti, přání milionů občanů v Evropské unii, kteří opravdu jsou zastánci zákazu eh, testování kosmetických přípravů, eh, přípravků na eh, zvířatech. Já si myslím, že jsme opravdu na dobré cestě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mm. Paní Evy právě dorazila. Prosím, máte slovo. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, omlouvám se za spoždění. Byla jsem na slyšení. Takže eh, v co se týče e, tohoto návrhu, já jsem ráda, že jsem se mohla zapojit. Já lituji, že jsem neslyšela, co řekli kolegové, ale musím zopakovat pouze jednu věc. A to já myslím, že e, pro Evropu, pro Evropskou komisi, pro náš parlament e, to byla velká angažovanost na globální scéně a především multilaterálních eh, gremích jako v OSN a tam podporovat eh, globální zákaz eh, testování kosmetiky, ale je třeba i si uvědomovat, že zde existují, existují pořád, vel, pořád velká a velké vakuum a že bohužel pořád zde mm, Eh, pořád jaksi eh, jsou zde velké problémy, které podkopávají ten, tu možnost toho globálního zákazu testování a bez jakéhokoliv váhání musíme požadovat zákazy na mezinárodní úrovni a toto požadují miliony obyvatel, kteří mm, mm, předložili k tomuto občanskou iniciativu, která byla ale zcela ignorována, smetena, úplně byla ignorována ostatními sektory které, kterých se týká testování na zvířatech. A nakonec eh, zde eh, eh, zákaz ve všech sektorech. To je ta koncepce, kterou chceme prosazovat. A je třeba proto vytvářet globální standard pro blaho zvířat a to eh, jinak to ohrozí důvěryhodnost této aktivity Evropské unie v této oblasti, která eh, je tedy ku prospěchu blaha eh, zvířat a bohužel pořád to násilí je na každodenním pořádku, bohužel a já jenom chci připomenout, kolik peticí dostáváme od evropských občanů zde i v Evropském parlamentu a kolik jsme jich již vyslechli a v podstatě neumíme na to reagovat a jsme nečinní. Naše instituce jsou nečinné. Děkuji. ti, kteří jsou v parlamentu již dlouhou dobu, tak si pamatují na ty diskuze, které byly velice jaksi vášnivé, když se hovořilo o zákazu testování v kosmetice. Byl to dlouhý boj a dnes eh, testování eh, pro kosmetické účely v Evropě je zakázané a vlastně průmysl Eh, to stálo velké úsilí, musel nalézt alternativní řešení. To je důležité, aby tento zákaz proto se stal globálním zákazem a skutečně, aby Evropská unie uh, Eh, uměla se prosadit, protože dnes jsme, jsme zjistili, že v podstatě my jsme schopni pořád ještě inovovat dále bez testování na zvířatech, což je dobrá zpráva. A je třeba, abychom ale zajistili globální zákaz, protože to je potom problém naší konkurenceschopnosti, našich tedy kosmetických firm. A je to dobře. A rozvoj alternativ, samozřejmě to je nákladná věc je to dlouhodobé, ale průmyslu se to podařilo, tím lépe. Zákaz těchto testů byl nutný a znamenalo to velké úsilí. Já bych chtěla tady zareagovat na eh, poslední příspěvek. Pozor, pokud všichni souhlasíme s tím, že je třeba zakázat tyto testy na zvířatech v kosmetickém průmyslu a eh, souhlasíme hm, již dlouhou dobu, tak pozor, Eh, na to, abychom prozatím toto neaplikovali na vědecký a lékařský výzkum, protože víme, že pořád ještě je zde pár vzácných oblastí, ale zásadního významu v oblasti lékařského výzkumu, kde bohužel, bohužel potřebujeme testy na zvířatech. V tomto případě je třeba dbát na to, aby blaho zvířat eh, bylo tam skutečně prioritou při tom testování, ale pozor, jsou zde ještě pořád oblasti, lékařského výzkumu, kde, se to, kde to jinak neumíme. Takže pozor na to, abychom byli, musíme být bdělí, protože za pár let možná tím lépe opět budeme schopni to zakázat úplně, ale prozatím není možné tedy jít až do té oblasti lékařského eh, výzkumu, protože bohužel tam ty testy v některých oblastech potřebujeme. Ano. Děkuji paní Dornano, děkuji paní předsedkyně. Boj proti testech na zvířatech. Skutečně to mi leží na srdci. Já jsem byla jednou z iniciátorkou, když náš výbor rozhodl, že se začne tímto tématem zabývat. V té době já jsem připomínala kolegům, koordinátorům, že musíme se globálně nad tím zamyslet a ne pouze se zabývat kosmetikou. Toto usnesení mm, apeluje na to, aby zákaz testů států eh, eh, znamenal in, zintenzivnit eh, alternativy mimo kosmetiku také. Ano, tady je třeba to trochu relativizovat, protože víme, že jaká je realita výroby kosmetických přípravků. Skutečně většina ingrediencí, které se používají v kosmetice, jsou stejné, jako ty se používají při výrobě například farmaceutických výrobků, detergentů i dokonce potravin. A v tomto případě te testy na zvířatech v podstatě jsou eh, povoleny eh, v rámci, eh, při, v rámci nařízení REACH. Je tedy urgentní, abychom byli aktivnější, pokud jde o obecné testování na zvířatech, abychom hledali alternativy k těmto testům v kosmetice. Ano, to je dobrá věc, ale ale to je pouze špička ledovce. Zde komercializace, uvádění na trh produktů testovaných na zvířatech probíhá mimo Evropskou unii a tady nemůžeme nic dělat. A v červenci mm, mm, jedna kosmetická značka, která eh, tvrdí, že je proti testování na zvířatech, tak v podstatě ustoupila azijskému trhu a povolila tam testy na zvířatech v těch azijských zemích. Z těchto důvodů zcela podporuji v rámci OSN myšlenku mezinárodní úmluvy proti testování na zvířatech v oblasti kosmetických výrobků a dokonce za rámec kosmetiky. Děkuji. Ještě někdo další? Tak potom za komisi paní Pastkovská. Nebo ne? Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto dnešní rozpravu, která skutečně přispívá k té otázce eh, zajistit eh, zákaz eh, testování jako na zvířatech. Zde hm, již několikrát jsme slyšeli, jak toto téma nám leží na srdci a i nedávno parlament vznesl k tomu interpelaci otázku k ústnímu zodpovězení a v podstatě to rekapituluje i aktivity, které byly přijaty na mezinárodní scéně v zájmu tohoto zákazu, tak my budeme s očekáváním, budeme netrpělivě čekat na závěr vaší debaty a na rezoluci. A vězte, že komise tomu věnuje velkou pozornost. Ano, jak řekla paní Rys, paní Grostet, ano, ale u eh, původu byl stál parlament. Parlament je původcem eh, tohoto zákazu v Evropě a skutečně Evropská unie i díky tomu je průkopníkem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji komisi a tím můžeme zakončit diskusi k tomuto bodu. Pozměňovací návrhy předkládejte prosím do, 6, do 6. prosince do 11 hodin. V únoru, asi 20. února, budeme hlasovat zde ve výboru ENVY. Další bod na pořadu jednání je udělení absolutoria za rok 2016. Je to tedy souhrný rozpočet EU, Evropská komise, potom EMA, EFSA, EEA a EKA. E e e Koordinátoři mi svěřili vypracování této zprávy, takže já zde uvedu krátkou prezentaci. Jak víte, Udělení absolutoria uzavírá eh, celý životní cyklus eh, rozpočtu. Tady jde tedy samozřejmě o proces, eh, v němž Evropský parlament a Rada přeskoumávají implementování evropského rozpočtu a Eh, vyžadují taky, eh, aby Evropská komise i ostatní eh, evropské orgány prokázaly zodpovědný přístup k těmto financím. Mm. Naše práce na tomto absolutoriu se zakládá na zprávách, které připravil Evropský soudní dvůr, komise a různé agentury. Tady se tady zaměřujeme na částky, které byly k dispozici komisi a agenturám v roce 2016. Zaměřujeme se jak na závazky, tak na platby a na to, jak byly tyto eh, finance využity. Eh, všeobecně míra provádění je velmi vysoká s některými výjimkami, jako například DG Klima eh, pro položky na platby. Ehm, v navrhovaných stanovascích eh, také naleznete řadu eh, důležitých eh, dalších témat, které se týkají finančního roku 2016. Například došlo ke mírnému snížení celkové míry chybovosti v oblasti ehm, venkovský vývoj, venko, rozvoj venkova, rybolov, životní prostředí a klima. Kromě toho například, co se týče programu LIFE, eh, komise ustanovila akční plán, eh, na základě komentářů nebo připomínek eh, účetního dvora, tak aby zajistila zlepšení v bezpožděných mm, platbách a v roce 2016 program poskytl 350 milionů eur pro kofinancování 157 nových projektů ve 23 členských zemích. Co se týče agentur, Mm, navrhovaná stanoviska zdůrazňují hlavní e, vědecké a technické výstupy a e, počet důležitých iniciativ, jako ty, které přispívají ke zvýšení transparentnosti. Například e, Agentura pro léčiva ostartovala webovou stránku v roce 2016, která poskytuje otevřený přístup k klinickým zprávám o, nové, o nových lécích pro lidské využití, které se autorizují Evropskou unii. Můžete se na to podívat, pokud vás zajímá víc detailů. Takže na základě dostupných informací a ačkoliv eh, některé oblasti se ještě potřebují vylepšit, Těch šest navrhovaných eh, zpráv eh, eh, vyjadřuje uspokojení s celkovou mírou implementace ze strany komise, co se týče těch rozpočtových okruhů pro životní prostředí, klima, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v roce 2016 také vlastně vyjadřuje uspokojení s prací těchto agentur. Tato stanoviska tedy vyjadřují názor, že můžeme komisi udělit absolutorium, co se tedy týče výdajů v oblastech životního prostředí a klimatické politiky, veřejného zdraví, bezpečnosti potravin za rok 2016 a že tedy můžeme také poskytnout absolutorium těmto pěti agenturám, které spadají tedy pod kontrolu výboru ENVY. Nyní se obracím na stínové zpravodaje, pokud o to mají zájem. Eh, dám vám prostor, abyste okomentovali tato navrhovaná stanoviska. Máme tady někoho? Paní Karenbach tady není. Podsléze. Takže pan Eichhout. Uh, thank you, Madam Chair, and thank you for all the... Paní předsedkyně, já jsem stínovým zpravodajem, možná to pro někoho bude šokující. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem požádal ještě stínový zpravodajem. za zelené. Chtěl bych poděkovat za návrh této zprávy. Jenom mám jeden komentář. Hovořili jste o tom, že Eh, agentura přis eh, schválila pokyny v oblasti whistleblowingu. Já si myslím, že by to k tomu měly přijít, přejít i další agentury, ne pouze Evropská agentura pro životní prostředí, ale aby i ty ostatní agentury přijaly pokyny v oblasti whistleblowingu. Druhý komentář se týká FC. Tam říkáte, že Eh, bere na vědomí, že úřad poskytl poslancům nespracované údaje, které použil při svém hodnocení pesticidu glyfosátu. To je, glyfosátu. To je takové trošku kontroverzní, tato věc. Je pravda, že oni nám poskytli údaje, ale mezi, tedy byly ale agregované, byly v tabulkách, ale neřekli nám vůbec nic o metodice, o žádné diskusi, ani o závěrech té studie. A tohle bylo právě důležité. To je přece důležité, jak s těmi daty, co s nimi vlastně dělali, co, k, čemu, k čemu došli. A právě z toho důvodu teď čtyři poslanci dokonce žalují EFSU kvůli tomu, že není dostatečně transparentní. Takže pokud tam řeknete pouze, že nám poskytli nespracované údaje, to je takové docela e, eh, jednostrané. Takže my určitě Buď navrhneme, aby celá to ustanovení bylo vyškrtnuto, aby se o tom vůbec nehovořilo v této zprávě, protože to bude řešit soud, takže by se, by, bychom se k tomu vůbec neměli vyjadřovat. A nebo předložíme pozměňovací návrh eh, v jiném smyslu, eh, ale nebude se tam určitě hovořit o nespracovaných údajích a navíc je tam tedy eh, ta věc s tím soudem, takže něco v tom smyslu bychom tam měli říct si přesně. Takže to by byly dva pozměňovací návrhy k ustanovení 10. Buď to úplně vyškrtnout, anebo tam napsat veškeré podrobnosti, které se toho týkají. Ne, abychom řekli něco v, v tom smyslu, že zkrátka jsme pouze obsali to, co nám ten úřad dal k dispozici. Děkuji. Ještě další stínový zpravodajové? Žádného nevidím, takže dávám slovo ostatním. Nejprve paní Dali. Děkuji, paní předsedající. Ehm, trochu se vrátím k tomu, co říkal kolega, pan Ekaut, protože v minulých týdnech jsme už několikrát při různých příležitostech vyjádřili určité obavy ohledně těch glyfosidů jsou studie, že to bylo identifikováno jako karcinogeny. Mm, opět tedy znovu se to vrací i v kontextu, ty glyfosidy v kontextu udělení absolutoria těmto dvěma agenturám. Jde o to, jakou mají metodiku, jde o to, aby jejich hodnotící procesy byly transparentní, aby měly nezávislé odborníky a také, aby tam nebyly e, různé vztahy s zástupci průmyslu. Takže já mm, souhlasím s tím, že je tam dobré, že EFSA buduje svou nezávislost. Nicméně teď se ukazuje, že to tak asi úplně není, protože byl ten skandál, třeba Guardian, Guardian tvrdí vlastně, že ta situace je úplně jiná. To bylo to v tom kontextu s těmi glyfosáty. Takže zcela jistě bychom měli ještě o tom hovořit, než se rozhodneme, že zejména těmto dvěma agenturám udělíme absolutorium. Děkuji. Paní Borsan. Děkuji, paní předsedkyně. Úplně na úvod bych chtěla říci, že absolutorium bychom měli udělit, protože veškeré peníze byly vynaloženy v souladu s předpasy. A co se týče EMI, agentury pro léčivé přípravky, tak tato agentura se nachází v prekérní situaci, protože bude muset být přemístěna. A i když ta agentura souhlasí s tím, že se přesune do Amsterdamu, tak je to zkrátka určitá situace, která si bude vyžadovat eh, další dodatečné finance. Je zap- jsou tam také um, další věci, které jsou spojené s Brexitem. Bude zapotřebí eh, dalších eh, prostředků finančních. Eh, například se budou muset vynakládat peníze na mm, personální politiku, protože většina pracovníků z EMI chtějí také se přesunout do Amsterdamu, ale někteří se nechtějí přesouvat, chtějí zůstat a s tím zase budou spojeny další extra výdaje, náklady. Rovněž potřebujeme rychlé schválení přesunutí agentury a souhlasu s novou budovou. Mm, není to tak, že ta firma zkrátka jednoho dne vypne počítače v Londýně a přesune se a okamžitě začne efektivně pracovat eh, ve prospěch evropských občanů v Amsterdamu. Děkuji. Nyní paní Dornaje. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Mm, co se týče toho souborného rozpočtu, tak je znepokojivé, když zjistíme, že generální ředitelství pro životní prostředí nedokáže sledovat ani dobře monitorovat provádění svého rozpočtu. Když se podíváme na situaci v roce 2016-2017, tam se hovoří o tom, že ty věci by bylo možné zlepšit. Tak to vzbuzuje otázky, zejména vzhledem k tomu, že teď dojde ke snížení příjmů do rozpočtu kvůli Brexitu. Pak je tam také problém s prováděním doporučení v oblasti IT nebo IKT. To je také znepokojivé. Tento systém pokrývá 31 zemí. Týká se to sledování emisí z průmyslových zařízení. Jedná se tedy o systém ETS. Takže když by došlo k nějakému nějakému, eh, k tomu, že by ty sítě spadly, nebo že by to nefungovalo, tak si představme ty následky. Dále, co se týče um, udělení absolutoria agentuře EFSA, musíme také brát v úvahu veřejné mění, ale ty skandály Eh, vedou i k tomu, že bychom se měli zamyslet nad strategií pro um, plán strategie na rok 2020. Myslím si, že bychom se měli podívat na skandál Monsanto. Ukazuje se, že EFSA nedělá svou práci nějak moc, o eh, moc racionální nebo efektivně a v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji, teď dám ještě slovo komisi. Máte zde několik eh, zástupců, takže si vyberte, kdo z vás promluví a prosím, ještě se představte, až eh, si vezmete slovo. Dobře, děkuji. Eh, já jsem z generálního ředitelství pro klima teda pohovořím o generálním ředitelství eh, pro změnu klimatu, jsem z finančního oddělení. Nejprve bych chtěla říct si o tom, že se hovoří o tom, že nedošlo k pokroku ohledně zabezpečení IT systému. Hovoříme o systému ETS, o obchodování s emisemi, které právě teda ale řídí generální ředitelství pro klima, ne pro generální ředitelství pro životní prostředí. Je tam určitý rejstřík, je tam eh, určitá kniha nebo záznamy těch transakcí víme, že zatím se ještě stále musíme vypořádat s tím důležitým doporučením, mm, aby ten systém fungoval. Pak jsou tam ještě dvě věci, které musí být dostatečně dobře provedeny. Za prvé ta bezpečnostní cestovní mapa, ta byla schválena, ale ještě se musí teď zavést v praxi. A za druhé, celý ten systém by měl být eh, zabezpečen Mělo by to být eh, na takové speciální zabezpečené platformě, na speciální platformě v Lucemburku. Mm, takže veškerá oddělení na tom eh, plně pracují, aby k tomu došlo co nejdříve. Ale ještě bychom vás chtěli požádat o pochopení, protože my jsme zde v tak, takovými průkopníky v této oblasti, kdy zavádíme tak zabezpečené systémy, které by byly odolné vůči kyberútokům, kterým jsme byli svědky třeba v roce 2010 nebo 2011. Chtěli bychom eh, zde mít takový bezpečnostní zabezpečený systém, takový firewall, který by fungoval, který by byl podobný, jako jsou takové systémy v bankovnictví. Budeme muset eh, posunout eh, lhutu až na rok 2018. To jsme říkali i ve své výroční zprávě o činnosti z loňského roku, protože jsme podcenili zřejmě složitost celého toho procesu i počet eh, lidských zdrojů, které si to žádá. Takže do konce roku 2018 by to mělo být všechno hotovo, budeme o to usilovat a poté ještě provedeme nové posouzení rizik. A pokud tam to eh, reziduální riziko bude akceptovatelné, tak se rozhodneme, že ty výhrady stáhneme, že ty, že ty dlouhodobé výhla, výhrady stáhneme, to znamená to reputační riziko a tak dále. Takže to potom bychom už z té zprávy vyřadili, ale zatím do té doby bychom eh, si raději ještě ty výhrady ponechali. Ponechali bychom si zde tu rezervu, ale budeme na tom pracovat ze všech sil, tak jako to činíme dosud. Děkuji. A teď ještě bych dala slovo stručně paní Kadembach, která právě přišla, která je jednou ze stínových zpravodajů. Děkuji, že jsem dostala tuto příležitost k tomu ještě jednou um, rychle vyjádřit. Um, v zásadě bych tedy ráda poděkovala eh, vám, paní předsedkyně, za návrh eh, tohoto stanoviska. Já si myslím, že se můžeme tedy eh, řídit ehm, eh, vaším doporučením poskytnout eh, absolutorium všem agenturám, které spadají pod náš výbor. Ale určitě bychom měli očekávat, že všechny agentury mohou tedy pracovat řádně a že e, proto mají taky e, potřebné zdroje, jak finanční, tak lidské. To samozřejmě platí zejména pro tu stíženou situaci, kterou nyní má EMA. E, takže ve chvíli, kdy se přestěhuje do Amsterdamu, musíme opravdu dávat pozor na to, aby vše, všechno mohlo probíhat řádně. Potom ještě tedy to, co tyto agentury poskytují a e, celkové rámce, které proto mají. My jsme vlastně e, hodně hovořili e, o těchto agenturách i v souvislosti s glyfosáty a vlastně o tom, jakým se způsobem provádí hodnocení a potom, jestli není potřeba taky změnit zákonné rámcové podmínky a potom musí vlastně eh, být k dispozici studie, které jsou potřebné, stejně tak jako právě eh, říkáme eh, v případě tedy glyfozátů. A já jsem přesvědčena o tom, že tyto agentury v roce 2016 pracovaly velmi dobře, zejména když se podíváme na tu zprávu účetního dvora z jara tam jsou určitě v podstatě stejné připomínky eh, ze strany účetního dvora, jaké eh, zazněly i zde v parlamentu. Eh, ty mm, se zaměřují taky na potřebu mm, transparentnosti. Já tedy ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další spolupráci. Thank you very much. Let's continue with... Děkuji. A můžeme ještě dát slovo dalším zástupcům komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, dobrý den. Já jsem ředitel z finančního oddělení generálního ředitelství Santé, takže odpovídám za EKF ECDC. Budeme vycházet se stanoviska Evropského účetního dvora z roku 2016, jak bylo řečeno, velice pozorně se řídíme akčním plánem, který tyto, akční, které, tyto agentury připravily. Řídíme se doporučením soudu a co se týče doporučení pro udělení absolutoria eh, za rok 2016, tak budeme brát v úvahu veškeré doporučení a budeme brát i v úvahu doporučení, které jsou ve vaší zprávě. Děkuji. Ještě někdo? Děkuji za slovo. Já se jmenuji Alexandra Vaku z Generálního ředitelství pro životní prostředí. Celkově a i společně s kolegem z GŘ Klima společně provádíme program Live. Chtěli bychom vám poděkovat za tuto zprávu, a která se týká absolutoria. Bereme na vědomí pozitivní komentáře o některých věcech, že se nám podařilo zlepšit, nebo že se snažíme zlepšit eh, provádění, také, že se snažíme zlepšit nebo zkrátit ta spoždění eh, a dávat eh, peníze příjemcům programu LIFE i dalších programů tam, kde je to zapotřebí a že v tom tedy budeme pokračovat. Rovněž vítáme vaše komentáře, že tady chválíte eh, úsilí Evropské agentury pro životní prostředí, mm, které činí také děkujeme za ten komentář o whistleblowingu a také vítáme i ten komentář, který říká, že se musíme seriózně zamyslet nad personálním obsazením, zejména EEA, protože mm, my rovněž podporujeme i agenturu ECHA a víme, že tam jsou problémy v tom personálním mm, obsazení týká ten problém, je hlavně, se týká hlavně EEA a ECHA. E Chci ještě si, že nyní provádíme takové vyhodnocení, z něhož vyvodíme další doporučení ohledně přidělování pracovníků. Ještě bych chtěla zdůraznit jeden takový drobný bod, který bychom s vámi chtěli ověřit a se sekretariátem. Jedná se o míru plnění eh, prostředků pro platby u generálního ředitelství klima. Podle našich vlastních údajů má, si myslíme, že to plnění je trošku vyšší, 99%, to, je tedy naš, eh, to jsou naše čísla, takže bychom vás požádali, abyste opravili to číslo, pokud by to tedy bylo možné. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další chce vystoupit za komisi? Hmm. Takže také se ptám, zda je zde někdo za jednotlivé agentury a chce se ujmout slova. A chce se třeba vyjádřit k nějaké konkrétní věci. Ano, prosím. Jsem z Evropské agentury pro životní prostředí a já vám děkuji, paní zpravodajko, za eh, mm, toto stanovisko a všechna ta doporučení předám do kořeně. Thank you. Someone else? Ano, děkuji. Ještě někdo? Pokud ne, tak eh, se uzavírá seznam řečníků v této rozpravě. Já bych chtěla říci, že jsem velice ráda za všechny komentáře a za tato stanoviska. Hmm. Je dobré, že máme přehled o rozpočtech. Děkuji tedy za tuto debatu a výstupem této rozpravy bude šest stanovisek. 12. prosince v 17 hodin je poslední den, kdy můžete předkládat pozměňovací návrhy 24. a 25. ledna. O tom budeme hlasovat v našem výboru. Děkuji vám za spolupráci a tím končí náš dopolední program. Nezapomeňte, že odpoledne nás čeká slyšení, které začíná v půl třetí a bude se jednat o dopadech Brexitu. Uvidíme se na tomto slyšení. Děkuji.